Vítám tady také eh, delegaci z Evropské školy v IKLE eh, v Bruselu, kteří se s velkým nadšením zúčastnili školního projektu v Zambii. Vítejte, eh, vážení žánci, mezi námi v Evropském parlamentu. Paní Rovana Plum mě oznámila, že byla jmenována členkou rumunské vlády podle článku 7.1